Good morning. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte mi představit workshop ohledně národních strategií pro obnovitelné zdroje, energetická účinnost renovace budov a vlastní spotřeba. Rád bych připomněl, že náš výbor v nedávné době odvedl důležitou práci v této věci zejména ohledně propagace využívání energie z obnovitelných zdrojů energie, kde parlament podpořil minimum 30, 35 podílu na energii, eh, který má pocházet z obnovitelných zdrojů, co do hrubé finální spotřeby energie. A jako právo podpořil také posílení eh, vlastní spotřeby. Rovněž náš výbor rozhodl ohledně energetické účinnosti, kde parlament eh, podpořil závazné cíle na úrovni EU, kde tedy mělo dojít minimálně k 35% zlepšení. A připomínám, že to nebyly národní cíle. A rovněž chci připomenout také eh, směrni, eh, revizi směrnice o energetické účinnosti budov, která byla hlasována zrovna včera v ITRE, která bude vyžadovat, aby se členské státy zaměřily na svou dlouhodobou renovační strategii za účelem dekarbonizace svý, svých eh, národních zastavěných budov. Tento workshop se zaměří na synergie mezi obnovitelnými zdroji energie a energetickou účinností, energetickou účinností budov, strategiemi pro renovace, příspěvek stavebního sektoru a e, vlastní výrobu elektřiny. Rád bych vás informoval, že máme k dispozici hodinu a 30 minut. Poté e, přijde předseda výboru a e, Máme celkem pět expertů, kteří představí své prezentace dnes ráno. A po jejich prezentaci proběhne kolečko otázek a odpovědí. Prezentace budou zveřejněny na webu výboru ITRE společně se souhrnou zprávou a já věřím, že v čase dorazí daleko, daleko více lidí a daleko více lidí nás bude také poslouchat tedy kromě těch, kteří již jsou v sále. Každý z expertů dostane maximálně 8 minut na svůj úvod a rád bych připomněl jak expertům, tak všem poslancům, aby dodržovali stanovenou dobu. Za tím účelem, abychom tedy zvládli ukočírovat náš nabitý rozvrh. Jako prvního bych vám rád představil pana Dolfa Gílena, který bude hovořit o osvědčených praktikách v členských státech za účelem dosažení cílů pro obnovitelnou energii a energetickou účinnost. Pan Gílen eh, byl ředitelem eh, centra IRENA, což je Inovační a technologické centrum v Bonu, od roku 2011. Dohlíží na práci této agentury ohledně poradenství pro členské státy v oblasti technologie a e, pracovních plánů, energetického plánování nákladů a trhu a inovačních politických rámců. Předtím, než se připojil k centru IRENA, e, Pracoval Dolf Gielen jako šéf eh, energetického a politického odboru eh, v organizaci UNIDO. Pane Gilene, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, dobré ráno, dámy a pánové, mi velkým potěšením být dnes mezi vámi. Já se pokusím tak trochu nastavit zrcadlo i ostatním řečníkům. Chci hlavně říci, že existují důležité synergie mezi obnovitelnými zdroji a energetickou účinností. A to v sektoru stavebnictví, ale i v jiných sektorech, jako třeba v dopravě. Obnovitelná energie a elektrifikace za pomoci obnovitelných zdrojů energie může pomoci navýšit celkovou účinnost systému a to významným způsobem. Zároveň vyšší energetická účinnost s přidaném množství obnovitelných zdrojů energie může pokrýt vyšší e, objem poptávky a ve finále samozřejmě cílíme na takové politické cíle, jako třeba redukce skleníkových plynů a tak dále. Takže na tu kombinaci se prosím dívejte v tomto světle, tedy aby byly náklady na snižování emisí nižší nebo aby ty, ta snížení emisí byla významnější. Elektromobilita, e, tepelná čerpadla, a různé jiné možnosti e, zdroje e, z obnovitelných zdrojů energie, solární energie, fotovoltaická energie, větrná energie, to vše nám může v těchto synergiích pomoci. My jsme zadali studii o potenciálu obnovitelných zdrojů energie v Evropě zrovna v pondělí zde v Bruselu, přičemž jsme došli k názoru, že pro rok 2030 můžeme dosáhnout alespoň 34% podílu v obnovitelných energiích. Když eh, zvýšíme účinnost, tak to může být ještě více. Co se týká politiky, je zapotřebí důležitá infrastruktura, například nabíjecí infrastruktura pro elektromobily. Zde je i třeba v sektoru budov. Důležité zaměřit se nejprve na renovace budov a teprve poté na to, jakým způsobem se mohou zavádět například tepelná čerpadla. Znamená to také systémy vytápění při nízkých teplotách nebo vlastní spotřeba v tomto kontextu, případně tedy nabíjení vozidel. To všechno může hrát eh, důležitou roli, jsou to všechno příklady politik, které jsou zacíleny na optimalizaci systému. Teď, globálně za to. Zhruba 90 eh, redukcí emisí CO2, kterou chceme do roku 2050, toho můžeme dosáhnout pomocí um, obnovitelných zdrojů energie. To je ta zelená, fialová a modrá oblast na tomto grafu. Podíl obnovitelných zdrojů energie by se musel navýšit na zhruba 65 primárních energetických zdrojů. To je tedy ta zelená část grafu, vpravo. Dnes jsme zhruba na 15%. Abychom tohoto dosáhli, potřebujeme navýšit eh, obnovitelné zdroje energie o zhruba 1,4 procentního bodu každoročně. Aktuálně to je zhruba 0,2 procentního bodu. To znamená, musíme sedmkrát zvýšit globální růst v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V oblasti účinnosti energie eh, potřebujeme zhruba každoroční zlepšení o 2-2,5 Globálně to dnes je zhruba 1,8 takže opět i zde na straně účinnosti máme mezeru. Jak zaznělo včera, eh, eh, tedy v pondělí spustili jsme, tedy zveřejnili jsme studii o výhledech obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Naše závěry jsou takové, že můžeme dosáhnout významně vyššího podílu a jsme velice blízko pozici parlamentu v této věci, tedy říkáme, doporučujeme 34%. Podíváme-li se na mezeru, eh, kterou zde vidíme, tedy aktuální politika, to je ta šedá oblast, 34%, eh, tam pak doplňují tři kategorie. Jednak takzvané strong cost savings, moderate cost savings a potom dodatečné náklady. A ty možnosti, eh, tedy spojení obnovitelných energií s elektromobilitou, tepelnými čerpadly, to je vše ta prostřední kategorie, tedy ta světle zelená kategorie. Tak teď. My jsme se zaměřili na evropský potenciál co do e, zvýšení energetické účinnosti e, ve řádu 30%, o tom se teď diskutuje. Zároveň máme další studie, které indikují, že e, máme potenciál zvýšit energetickou účinnost až o 35%. S 30% účinností se dostáváme s obnovitelnými zdroji na 34%, kdyby to bylo 35%, tak se dostaneme na 37%. Takže to je taková indikace synergií, eh, jaké mezi těmito dvěma cíly vidíme. Rovněž jsme provedli detailní analýzu pro celou řadu velkých ekonomik, to jsme zveřejnili v loňském roce, Přičemž jeden z příkladů, na který jsme se zaměřili, Německo eh, a ta čísla na národní úrovni ukazují podobný, po, podobné pozitivní synergie mezi podílem obnovitelných zdrojů energie a mezi energetickou účinností. Takže čím vyšší je účinnost, tím vyšší je podíl obnovitelných zdrojů energie, kterého lze dosáhnout. Takže Energetická účinnost pomáhá navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň obnovitelné zdroje energie mohou pomoci navýšit energetickou účinnost a její zlepšení. To vidíte na tomto grafu. Takže globálně vzato eh, docházíme k závěru, že zhruba čtvrtina eh, zvýšení, potenciálu zvýšení energetické účinnosti jen přesně navázána na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména na elektrifikaci sektoru dopravy pomocí obnovitelných zdrojů energie. V tomto kontextu vnímáme veliký potenciál. Takže příležitosti na jednu stranu jsou ve využívání většího objemu energie z obnovitelných zdrojů, protože obvykle e, velká část obnovitelných zdrojů energie se počítá jako stoprocentně účinná co do generování energie. Když to spojíte s vyšší účinností elektřiny a jejího využívání, e, tepelná čerpadla, elektromobily a tak dále, tak se dostáváme na celkové navýšení energetické účinnosti. Takže to zejména platí pro solární, větrnou a vodní energii co se týká tedy generování elektřiny. Samozřejmě je to poněkud jiné, když hovoříte o bioenergii nebo o geotermální energii. Na to je potřeba se specifičtěji zaměřit. Tolik tedy z mé strany jako stručný úvod do problematiky. Jsem si jist, že mý kolegové vám poskytnou další detaily. Děkujeme vám mnohokrát, pane Gílené, také za to, že jste přesně dodržel časový limit. A teď je mým velkým potěšením představit eh, druhou řečnici, je to paní Kristiáne Ega, která bude hovořit o benchmarkingu v členských státech a o národních strategiích pro energetickou účinnost. Paní Egr je více ředitelka OE, tedy Rakouského spolku pro úspory energie v Hornorakousku, a je to manažerka Clean Tech Cluster Energy, což je biznisová síť zhruba 140 firm, které jsou aktivní v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Paní Egre je rovněž viceprezidentka Fedarene, což je Evropská síť regionálních e, energetických a environmentálních agentur je konferenční ředitelkou World Sustainable Energy Days, což je jedna z největších výročních konferencí v Evropě na téma energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Paní Egger, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Dobré ráno. Informace, eh, které vám eh, budu prezentovat, jsou z jednoho velkého evropského projektu. Eh, nejprve bych ale chtěla představit jeden slide týkající se mého regionu, protože si myslím, že náš příklad energetického přechodu je krásným příkladem chytré kombinace obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Takže je to tento slide. Tohle je pokrok energetického přechodu v Horních Rakousích jak vidíte, píše se tu, eh, že eh, energetická účinnost a obnovitelné zdroje jsou vítězný tým. Nahoře vidíme, že obnovitelné zdroje eh, pokrývají třetinu primárních zdrojů energie. Jsme velice industrializovaný region. Z obnovitelných zdrojů se pokrývá 60 vytápění a 75 elektřiny. A polovina této eh, energie z obnovitelných zdrojů je čistá biomasa, eh, není to vodní eh, energie, to, to, tu tvoří ta druhá polovina spolu se solární energií a trošku i s větrnou. Na tom druhém grafu vidíte emise skleníkových plynů, respektive jejich pokles, kterého jsme dosáhli za posledních deset let. Od roku 2005 do roku 2015 jsme tedy snížili emise skleníkových plynů z budov o 43 a to díky striktního kombinování energetické účinnosti s obnovitelnými zdroji. Protože jedině tak mohou obnovitelné zdroje být ekonomické. Když domyslíte dekarbonizaci až do konce, tak je to naprosto zjevné. Když budeme diskutovat pouze o jednotlivých podílech, tak uvízneme v debatě o tom, kolik to stojí. Ale když si představíme 100% čehokoliv, tak kombinace energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů se jeví jako zcela jasná. Já bych vám tedy chtěla eh, představit výsledky politické analýzy projektu Energy Efficiency Watch. To financuje, financovala Evropská unie a analyzovali jsme pokrok v politikách energetické účinnosti členských států Evropské unie. Velkou část tvořil průzkum mezi experty. My jsme se dotázali 1100 expertů z 28 členských států na to, jaký vidí reálný pokrok ve své zemi za poslední roky. Takže není to žádná metaanalýza, která by srovnávala země. Je to to, co lidé přímo v terénu říkají o tom, jak vidí e, výsledky politik, které přijal mimo jiné tento parlament. Já vám ukážu jenom jeden obrázek. Tady jsou seřazené země podle indikátoru pokroku. Já teď nebudu rozebírat eh, pokrok jednotlivých zemí. Modrý sloupec je rok 2005 a zelený je rok 2012. A jedna věc je na tom zarážející, a to jsou ty nárůsty a poklesy v politice energetické účinnosti. U každé země se to dá jednoduše vysvětlit. Změna vlády, eh, politika úsporů v některých eh, zemích a tak dále. Ale eh, myslím si, že celkově je ten trend poněkud děsivý. Podívali jsme se na to, jaké to má příčiny a zjistili jsme, že určité země také doznaly politických změn. Vystřídala se levice a pravice, socialisté, zelení a tak dále, konzervativci, ale víceméně si udrželi stejnou úroveň politických ambicí. A ta příčina, kterou jsme zjistili, byla, že nalezli uspokojivé odpovědi na to, proč tato politika dává smysl. Jaký jiný smysl, než Brusel nám říká, že, že musíme. A na tuto větu narazil každý, kdo se touto problematikou někdy zabýval. Na odpověď musíme to dělat, protože nám to říká směrnice. Takže důležitý je ten pozitivní narrativ. A také to, že ten narrativ se v zemi od země velice liší. V některých zemích jde o bezpečnost, nezávislost, jde o inovaci, sociální aspekty, zdravotnictví, konkurenceschopnost, klimatické změny a tak dále. A dobrý narrativ se opírá o silná čísla. A já si myslím, že my všichni, politici i experti, musíme na těchto narrativech mnohem více zapracovat. Dále, co odpověděli experti, my jsme seřadili politiky energetické účinnosti podle efektivity. My jsme se ptali mnoha lidí a ptali jsme se, funguje tento nástroj ve vaší zemi? A zajímavé je, že několik nástrojů podle všeho funguje víceméně ve všech členských státech. Je, jsou to požadavky na nové budovy, požadavky na renovované budovy, e, energetická certifikace produktů a energetická certifikace budov. A co to je za instrumenty? To jsou silné Eh, to jsou silná evropská nařízení, silné dlouhodobé evropské strategie. Všechny ty ostatní podléhaly těm různým výkivům, podle toho, jestli vláda byla zrovna pro, tak na to šlo víc peněz, byly lepší pobídky. Ale tohle, to jsou strategie, které víceméně přímo pocházejí z evropských směrnic. A právě ty získaly nejvyšší hodnocení v tom průzkumu. Vyplynul z toho také jeden další prvek, a sice potřebujeme více biznisu s energetickou účinností. To není nic nového, ale zase my jsme to zkoumali hlouběji a ptali jsme se, e, proč se tento biznis v některých zemích vyvíjí o tolik lépe než v jiných. A zjistili jsme, že v zemích, kde existuje ekonomický rámec, který by umožnil zejména malým a středním podnikům učinit z energetické účinnosti hlavní obor své činnosti, nejenom vedlejší efekt vedle vyrábění oken například nebo něco podobného, ale energetickou účinnost jako hlavní obor činnosti, tak takové firmy potom využívají potenciálu a systematicky Eh, řeší problémy s energetickou účinností. Takže článek 7 směrnice o energetické účinnosti to v některých zemích dokázal a v mnoha jiných ne. A jestliže existují lidé, kteří hledají takovéto potenciály, tak také otevírají dveře dalším produktům a službám. A poslední zjištění pochází opět z mého vlastního regionu. Takhle bereme politiku energetické účinnosti nebo obecně udržitelné energie my. Nevidíte nadpis a ten nadpis zní e, cukrbič a tamburína. Na to se často zapomíná. Regulace, finanční podpora a informace a školení, šíření informací protože ta změna nezačíná ve vašich peněženkách. Peněženku budete časem potřebovat, ale změna začíná ve vaší hlavě. A proto toto je příklad naší strategie. My poskytujeme konzultace eh, až 10 tisíc eh, sezení eh, tváří v tvář v našem regionu a šíříme tento narrativ. Vysvětlujeme, proč, by, proč bychom to měli chtít dělat. Nejenom proto, abychom ušetřili peníze, to je taky důležité, ale těch důvodů je mnohem více. Takže celkově závěry, co experti chtějí. Chtějí ambiciozní cíle, Eh, balíček strategií a důležitější než typ strategie je její spolehlivost. A potřebujeme kvalitní narrativ a s ním můžeme učinit Evropu lídrem obnovitelné energie. Děkuji vám, paní Eger, za tuto prezentaci. Eh, diskutovat budeme samozřejmě později a teď bych chtěl dát slovo třetímu řečníkovi, panu Jamesi Drinkwaterovi. Já jsem viděl, že už nějakou vodu pil. Jak často se setkáváte s tímhle štípky? Bude mluvit o tom, jak národní a regionální strategie mohou být efektivním nástrojem pro modernizaci stávajících budov. Pan Drinkwater je e, poradcem a koordinátorem e, globálních a evropských a e, globálních a evropských politických procesů v oblasti udržitelných budov. Eh, podílí se na Evropské vlekové iniciativě eh, Horizont 2020, eh, zabývá se dialogy se stakeholdery, s je to 2000 stakeholderů z 13 evropských zemí, kteří implementují ambiciozní eh, strategie renovaci budov. Také koordinuje práci na energetické účinnosti v rámci Horizontu 2020 v rámci projektu IMER, který, jak víte, má za cíl vytvořit celoevropské eh, produkty energetické účinnosti. Pane Drinkwater, máte prosím slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Jak jste říkal, Moje organizace strávila poslední dva roky tím, že koordinuje to velké úsilí, které je zaměřeno na implementaci silných renovačních strategií. Pomohli jsme téměř eh, stovkám různých akcí v 13 zemích, v jejich eh, větších městech. Rád se s vámi podělím o některé informace, které jsem získal v průběhu tohoto procesu. Jsem velmi rád, že renovační strategie hrají velmi důležitou roli v souvislosti se směrnicí o účinnosti budov. Jedna věc, o kterou se chci podělit, kterou jsem se naučil v tomto procesu, je, že když vyhodíte ptáka do vzduchu, tak někdy neletí rovně. Často zapomínáme, když vytváříme strategie pro lidi, že to prostě nebude mít rovný průběh. A je zde opravdu velký rozdíl, když vyhodíte do vzduchu kámen nebo vyhodíte nějakou živoucí věc. Takže u toho kamene je to jednoduché. Tam můžete přesně naplánovat tu křivku, jak to poletí, protože to bude rovné a přistane to tam, kde očekáváme. Když ovšem máme co dočinění s živoucím organismem, jako je pták, tak žádné plánování nám nedokáže přesně říci, jak bude vypadat jeho trajektorie, kde přesně přistane. Musíme přestat vyhazovat ptáky do vzduchu tak, že budeme očekávat, že poletí rovně. Musíme na to plánovat eh, efektivní lidská strategie. Další věc, o kterou se chci podělit, ta nová směrnice o energetické účinnosti budov eh, začlenuje veřejnou konzultaci jako důležitý prvek při budování renovační strategie a my bychom měli zajít ještě dále. Od konzultací ke komunitnímu, k komunitní výstavbě. My rádi hovoříme o měřeních, Měřili jsme kvalitu spolupráce v různých skupinách aktérů. Vždycky jsme usilovali o to, abychom měli správný tým a na základě své zkušenosti mohu říci, že energetická účinnost a obnovitelné zdroje, že tyto dvě komunity ne vždycky sedí společně, když se plánují tyto strategie. Změnu vidíme tam, kde se strategie zaměřují nejen na ty budovy jako takové, ale také na udržitelné městské plánování a další záležitosti. A já si myslím, že to je klíč pro ty strategie. A je to také předpoklad úspěchu, když se združí tyto komunity, tyto různé komunity aktérů. Protože potom ta kvalita procesu bude definovat kvalitu výsledku. Jak už bylo řečeno, před tímto projektem jsme do toho nikdy nezapojovali různé aktéry, banky, městské plánovače, energetiky a tak dále. Teď jsou všichni v jedné místnosti, teď o tom všichni hovoří. Také lidé, kteří se zabývají obnovitelnými zdroji. Druhý bod, který chci říci, v těch strategiích musíme postoupit od obecných přehledů do takzvaných rámců dopadu. A moje otázka, zaměstnali byste ve své organizaci 100 zaměstnanců a nechtěli byste, aby vás informovali o pokroku, kterého dosáhli ani jeden z nich? Když jsme dělali tyto projekty, tak jsme zjistili, že na úrovni jednotlivých členských států je typicky 50 až 100 různých větších iniciativ, které řeší tržní překážky v oblasti obnovitelných zdrojů, v oblasti financování, osvěty a tak dále. Ovšem, velmi málo, především těch veřejných iniciativ, informuje o svém pokroku, takže je to velmi obtížné pro nás identifikovat skutečně nejlepší postupy na základě měření dopadu. A zjistili jsme, že jakmile je tedy vytvořen tento velký tým, tak je to tedy obrovská síla, a ten tým potom spolu komunikuje. A přišlo nám velmi efektivní zaměřovat se na takové iniciativy, jako jsou projektové iniciativy, a osvětové kampaně a tak dále. A všichni pracují společně a dívají se na to, jaké jsou jejich kolektivní cíle a měří jejich kolektivní postupy. Když se podíváte na hejna ptáku, tak všichni letí trošičku jiným směrem po jiné trase, ale vědí, kde je jejich společný cíl. Takže to je cesta k tomu nejefektivnějšímu řešení a my na to musíme pracovat nejen v těchto komunitách o financích a politikách, ale i napříč. Představte si místní inženýrskou společnost, která je pověřena tím, aby do roku 2050 ve svém městě dosáhla budov, které budou energeticky neutrální. No a budou mít třeba tedy oddělení lidských zdrojů, které se musí ujistit, že mají správné lidi. Budou muset také ve finančním oddělení zajistit správné financování, budou muset mít strategické oddělení, kde na tom budou pracovat. Všichni tedy musí pracovat společně. Pokud jde o ty hypotéky v oblasti energetické účinnosti, jedna z důležitých věcí, které jsme viděli, že potřebujeme plán, abychom ty budovy dostali do situace, kdy to bude tedy nulová spotřeba energie. Nejdříve tedy musíme jít krok za krokem a musíme zajistit, že budou odolné, ovšem je zde plán, aby se postupně tedy zlepšoval, aby se postupně dosahovalo pokroku. A takovýto plán je klíčový pro to, aby se vytvořil správný projekt pro každou budovu, abychom měli představu o tom, jak v průběhu času ta budova bude se stávat odolnější, aby investoři věděli, jak mají tuto renovaci postupně financovat. A poslední věc, kterou chci říci, je, že je to všechno o lidech. My hovoříme o účinnosti, hovoříme o nákladové účinnosti. Ovšem, když to všechno skombinujeme, ty technologie a energie z obnovitelných zdrojů, tak tady hovoříme o pravidlu 90. Když máte budovu, tak 90% těch nákladů to by měly být eh, osobní náklady, personální náklady, protože vaši lidé, to je váš zisk, vaše produktivita a také 90% vašich eh, provozních nákladů. A pokud eh, hovoříte s nějakým ředitelem o tom, jak zlepšit aktivity, tak musíte hovořit o výkonnosti lidí a také mezi o, mezi, nebo o vztahu mezi výkonností budov a výkonností osob. A produktivita a zdraví zaměstnanců, to je zcela zásadní. Také na úrovni projektu musíme investovat do nástrojů, které dělají jasný vztah mezi energetickou účinností a také produktivitou, tím lidským rozměrem, absentérstvím a tak dále. Já jsem na úvod eh, tady měl eh, ten obrázek, eh, kde se vypouští ten pták a vůbec se neví, kam poletí, tak já bych chtěl skončit jiným obrázkem, že je možné vést všechny aktéry tak, aby se ubírali stejným směrem. Děkuji. To byl opravdu velmi zajímavý příklad s těmi ptáčky. Připomíná mi to věc, kterou mě říkali, když jsem pracoval ve velké americké firmě A teď zde máme pana Petra Wouterse, který bude hovořit o příspěvku výzkumu a vývoje ve stavebnictví k energetické účinnosti a začlenování obnovitelné energie do budov. Pan Wouters je ředitelem Belgického výzkumného institutu a manažerem Mezinárodní sítě pro informace o ventilaci a energetické účinnosti. Zaměří se na zlepšení kvality ve stavebnictví a specificky se zaměří na roli nařízení, regulací, technických schvalování a hodnocení produktů a systému. Pane Voutr, si máte slovo. O, děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem začít svými třemi závěry, které bych pak rád vysvětlil. Já si myslím, že tvůrci národní politiky a ti, kteří mají na starosti regulaci v EU, se musí zejména zaměřit na eh, usnadnění správného hodnocení inovativních stavebních a kontrolních technologií v regulačním kontextu. Takže stavebnictví 4.0, to znamená digitální stavebnictví, musí se zejména zaměřit na modelování budov a to může zásadním způsobem přispět chytré implementaci nové stavební politiky na národní úrovni, ale bude si to žádat určitou přípravu. A za třetí, renovační politika řešení by neměly přemýšlet pouze pomocí e, typických řešení dnešního dne, můžou se zaměřovat i do budoucnosti. Obecně za to je podle mě jasné, že pro nové budovy potřebujeme mít téměř nulovou spotřebu energie a pro mnoho existujících budov je ta výzva podobná. Je jasné, že občané musí důvěřovat eh, energetickým účinnostním eh, certifikátům, jinými slovy musíme řešit dodržování těchto pravidel a eh, Dále stávající eh, budovy a jejich environmentální dopady se musí drasticky zredukovat do roku 2050, což bude ekonomicky velice náročné. Co se týká technologie, je naprosto jasné ve všech oblastech v oblastech eh, systému ventilace a stavebních materiálů a jinde vidíme zajímavý vývoj. Eh, vidíme jasný pokrok v oblasti eh, digitálního modelování budov a digitální staveb. Vidíme, že stále víc a víc se zaměřujeme na obnovitelné zdroje energie. Podívejme se tedy na první bod, to se týká tedy materiálu a systému. Nebudu zabíhat do podrobností, ale co se týká budov, vidíme zde mnoho vývoje, zejména v oblasti jaksi fasády, je to občas malé nebo naopak velice radikální, například vákuové izolace, podíváme-li se na technologie vytápění, klimatizace, a ventilace, tak vidíme užívání tepelných čerpadel a geotermálních systémů a podobných. A i v oblasti chytrých technologií vidíme velký potenciál. Řekl bych, že toto všechno má potenciál výrazně snížit energetickou poptávku, energetickou náročnost budov. Je to velká příležitost pro lepší produkci a lepší kontrolu řízení. Přemýšlíme zejména o vnitřním klimatu. Eh, jaké jsou výzvy zejména pro členské státy, když budou transponovat EPBD do národní legislativy. Je to hlavně to mít robustní rámec, v rámci kterého budou všechny tyto inovativní technologie náležitě zohledněny. Pokud ne, bude to překážka pro inovaci, protože lidé tyto technologie nebudou využívat, protože za to nebudou nijak odměňováni. V nedávné době jsme dokončili evropský projekt nazvaný Qualiček, který jasně ukazuje, že v v celé řadě členských států ta integrace nových technologií potřebuje jaksi pobídku. Pokud ve svém rámci nemáte žádnou možnost snadno zohledňovat inovace, blokujete je. Druhý závěr se týkal toho stavebnictví 4.0 a BIM. Jak ví, jak jsem přesvědčen, víte, že se v, tomto, v, té, v této oblasti hodně děje, například drony, používání aplikací na staveništích a to digitální modelování, což je v podstatě to, kde ta budova nejprve namodeluje a poté se všechny činnosti simulují v rámci počítačových modelů. Já si myslím, že to je velice důležitý nástroj který nám ukáže, jak dál s implementací energetické politiky. Tady máte několik výzev nebo obav, které vidíme v souvislosti s aktuálním přístupem. Je jasné, že když se pohybujeme směrem za téměř nulovými energeticky náročnými budovami a zvýšením eh, energetické účinnosti, řešíme daleko komplexnější situaci. To musí řešit architekti, energetičtí konzultanti, vyžaduje si to hodně vstupních dat, která musíme vyhodnocovat. Jak jsem eh, právě řekl, tu transpozici vidíme často jako bariéru pro inovaci, ale také vidíme, že je velká výzva správně vyhodnotit celou řadu otázek, například přehřívání. Jak víme, že to je stále větší a větší výzva, protože si to žádá daleko výraznější, daleko eh, složitější kontroly hodnot a hodnocení. Dále eh, nevidíme zatím dostatečnou kontrolu splnění předpisů, takže to je vlastně problém s tou důvěrou. A vidíme také, že ačkoliv celkový cíl v členském státě je hodně podobný, sám eh, jeden mezi druhým, každá země stále má národní metody, takže je potřeba všechno zjednodušit. Každá země zatím věci dělá trošičku jinak, tím pádem ten celkový přístup je jiný. Ale podíváte-li se třeba na Google Maps nebo Waze, to je úplně to samé v celé Evropě a proto je to vlastně i jednoduché. Eh, my máme i ty eh, indikátory SMART. Ono je to celé složité, má to svá omezení a nakonec bych řekl, že Celá tato oblast souvisí s rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Máme zde určitý trend eh, hodnotit oblast stavebnictví na zejména oblast jaksi domácností, což může být velká výzva. Potenciál BIM a stavebnictví 4.0 je celkově vzato v tom, že můžete dosáhnout velice výrazných eh, snížení eh, snahy pro sběr dat a vlastně tento model BIM, tam získáváte veškerá data nejen pro energii, ale i pro všechny ostatní indikátory, takže není to moc velká snaha navíc a dostanete daleko více dat. Neříkám, že to zjednodušuje proces, ale může vám to výrazně usnadnit analýzu, je zde potenciál daleko lépe splnit všechny požadavky, protože všichni aktéři, Eh, se budou řídit tím modelem BIM a tím pádem je menší potřeba, aby vlády řešily compliance. Je zde lepší možnost pracovat s inovacemi, je zde lepší možnost eh, jak si zavést skutečně evropskou metodu EPBD. A máme už konec konců celou řadu projektů eh, na úrovni EU, které běží. BIM může přispět k lepší kvalitě této práce. To je podle mě také velice důležité. Celá tato diskuse Eh, se může v podstatě mm, plně přenést na hodnocení životního cyklu a tak dále. I zde si myslím, že BIM může výrazně změnit věci k lepšímu. Takže řekl bych, že pro regulační orgány to znamená, že je potřeba se podívat na možnosti integrace a například v oblasti standardizace, například CEN, je potřeba se zaměřit na to, jak můžeme optimalizovat naše normy, abychom získali maximální jejich přínos eh, tady se dívám zejména na dlouhodobou perspektivu, kde je jasné, že obnovitelné zdroje energie jsou velice důležité. Velice často bych řekl, že eh, v oblasti těch výzev pro rok 2050 si myslíme, že dnešní řešení vyřeší zítřejší problémy. Například v Bruselu je jasné, že je potřeba eh, daleko lépe izolovat fasády domů, udělat je vzduchotěsnými a vylepšit eh, vylep, a vytápěcí systémy, ale podívejte se například hm, také na to, zda chcete třeba kondenzační kotel, ale třeba za 20 let ho budete muset nahradit a poté to musíte udělat hm, velice jaksi účelně třeba, já nevím, eh, Eh, tepelné čerpadlo a nebo takzvaný systém district heating. A já si myslím, že už dnes musíme naše občany připravovat na tyto nové cíle, protože potenciál těchto technologií je to, co je velice důležité. Další oblast, která je jasná, že se na ní musíme zaměřit, já bych řekl, že eh, všechny budovy, které máme, musíme dobře zaizolovat, učinit je energeticky účinnými. Nevím, jestli to znamená, zda každá ta komponenta musí být dobře izolována, to už není tak evidentní. Vezměte si například eh, Spojené království, Belgii, Belgii, Nizozemsko, my máme eh, typicky kavitové stěny, to znamená, že budovy nejsou moc dobře izolované je otázka, zda se musíme přesunout k externímu, eh, externí izolaci. Nevím, řekl bych, že pokud ta budova je dobře postavená, tak to není potřeba. Nebo například izolace podlah. Ehm, je otázka, zda to je příliš drahé to zaizolovat, nebo můžeme jít nějakou jinou cestou. Takže tolik v podstatě k mým třem závěrům a argumentům, které jim jsou podkladné. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme, pane Woutersi, a nakonec dostane vlastní spotřeby elektřiny. Pan Segador Vegas, Vegas je aktuálně ředitelem Extramadura Energy Agency. Je také prezident Extramadurské španělské asociace profesorů v oblasti vytápění a chlazení. Pane Vegasi máte slovo. Vzhledem k tomu, že tady máme tlumočení, tak bych rád hovořil španělsky. Děkuji vám moc krát za pozvání. Je pro mě velkým potěšením zde s vámi být a říci vám něco o naší zkušenosti, konkrétně o evropském projektu, na kterém spolupracujeme s celou řadou dalších členských států. Eh, samozřejmě týká se to fotovoltaiky. Nejprve tedy eh, samospotřeba. Chtěl bych vám říci něco o našem regionu. Španělsko 100% naší energie teď eh, pokrývá energie z obnovitelných zdrojů. 78% je solární energie a zbytek eh, vodní energie. Zatím jsme ale nedosáhli úplného potenciálu, pokud jde o tyto instalace, tato zařízení v budovách. Chci také uvést eh, pár údajů, které určitě znáte, ale které zdůrazňují, jak důležitá je ta fotovoltaická energie pro samospotřebu. V posledních letech znamenala snížení nákladů o 85%, navíc se hrozně zvýšila její účinnost. Jsou to velmi jednoduchá zařízení s nízkými náklady na údržbu a navíc také eh, velmi jednoduché na údržbu. Nevyžadují žádné zvláštní úsilí. V mnoha případech eh, ty nové fotovoltaické panely mají ztráty velmi nízké, 3 až 7 Když dáte fotovoltaické panely na střechu budovy, tak už tím nevytváříte žádný další dopad na životní prostředí. To už udělala ta budova jako celek, takže tím vlastně se vyhýbáme tomu, že bychom museli řešit další ekonomické, nebo tedy ekologické dopady. A poslední věc. Budovy mají také velkou možnost, jak snižovat emise, protože jsou zodpovědné za 40 všech emisí. Tím pádem fotovoltaická energie tomu napomáhá. Počítá se, že asi 80 domácností by mohly být eh, producenty dostatečné energie, která by jim sloužila pro samospotřebu. Ovšem chybí jim znalosti, chybí jim financování a především je zde legislativní nejistota. Legislativa je tedy hlavní překážkou. Na mapě, kterou tady máte, můžete vidět, že v Evropské unii se velmi málo využívají tyto panely. Vidíte, že Itálie je třeba na tom poměrně dobře, 7,7%, to znamená, že 7,7% se pokrývá tou fotovoltaickou energii pro samotnou spotřebu, pro vlastní spotřebu. Ve Španělsku máme pouze žádná celá 6%. Když to srovnáme třeba s Dánskem, tak eh, tam máme dvojnásobné využití v porovnání se Španělskem a přitom tedy Španělsko, musíme říci, má mnohem lepší eh, podmínky pro fotovoltaickou energii v mém regionu. Eh, loni jsme využili linku pomoci, do výši 20 až 40 ceny na instalaci a to znamenalo, že se zvýšil počet zařízení 93 nových a 97 izolovaných s bateriemi. Takže díky této podpoře jsme dosáhli až 5 MW. Na následující mapě vidíte, jak různé zenu no a třetí možnost je ekonomická odměna, aby se prostě ta energie, která se prodává do sítě, aby byla normálně placena země, které není těchto systémů a nejčastější, to je ta žlutá skupina Česká republika, Portugalsko, Německo, Malta. Toto fungování sama legislativa v té zemi buď tomu napomáhá, nebo to naopak brzdí. Tady jsou různé případy, které eh, světelného záření, anebo ty podpory také jsou v různých zemích různé. U toho prvního příkladu vidíte, ze kterých můžeme vyvodit jen velmi obecné závěry. Tady vidíme ve Švédsku instalaci a ve Španělsku. Španělsko má ten problém, v tom německém případu je velmi zajímavé to sdílené používání prostřednictvím družstva. Družstevník eh, tedy zaplatí úvodní vstup, eh, má tedy za... Velmi stručně, když hovoříme o tom balíčku čisté energie a jeho dopadech víme, že to je snižování, že na příštím energetickém trhu budou mít velmi důležitou roli samotní spotřebitele. Ti budou klíčovým aktérem také v těch a nesmějí se často měnit. Ovšem, jak to zajistit eh, ve všech zemích? Jak můžeme zajistit, že se nebudou dělat legislativní změny v oblasti energetiky? tu samospotřebu a měli bychom zakázat poplatky za systémy skladování. Fotovoltaika pro samospotřebu velmi krátké období pro návratnost, takže hlavní bariérou jsou tedy legislativní překážky, na tom by se mělo pracovat. Zatraktivnila možnost používání zařízení na samospotřebu a to by se hrálo velmi důležitou roli náklady. To tu je také eh, překážka a navrhuje se záruka z Evropské unie. Už teď existují takové využít této situace, protože čím dříve tuto technologii implementujeme, tím to pro nás bude lepší. Děkuji. Very much, professor, for your... Děkuji. Pan Turmes. Děkuji vám moc krát za nesmírně kvalitní prezentace. Já se soustředím na renovace. nová budova, ať už nuloenergetická nebo s, s energetickou náročností, to si myslím, že je jednoduché. Nicméně skutečným, to je high-tech, existuje low-tech a pak jsou budovy. 98% aktérů v sektoru budov má méně než 10 zaměstnanců. Je to naprostá katastrofa co do kvalifikací a co do logistiky. Takže já jsem velmi rád, že teď na tom začínáte pracovat. Já si myslím, když máme například vztah mezi renovačním pasem a BIMS, což je digitální, tak jakým způsobem to skloubit? Jak to, jaká je budoucnost? Podle mého názoru potřebujeme eh, před pre-design renovace během týdne a nikoli osmi měsíců. Takže co můžeme dělat pro to, abychom to urychlili? A druhý eh, problém je v tom, že vstupujeme do věku zatraceně levné ropy a plynu. Takže obchodnicky není žádný argument pro renovace. Takže ta myšlenka, kterou už tak dlouho razíme, aby lidé renovovali, protože získají zpátky své pojit všechno financování budovy ne s vlastníkem, ale s budovou samotnou. Myslíte si, že takováto myšlenka má potenciál? Děkuji. Energie je nákladově účinných v našich členských státech. A když jsem poslouchal dnešní, dnes si mnohem více uvědomuje než dříve, že musí dekarbonizovat. A zavádí velice novátorské přístupy, jak toho dosáhnout. E, někteří zástupci tohoto sektoru také říkají, že v případě marketingu a prodeje se čím dál více tohoto veřejného uvědomění musíme vytěžit kapitál. Z toho uvědomění, že je potřeba dekarbonizovat, kde se dá. A je na nás, na evropské úrovni a na úrovni členských států, abychom vytvářeli pobídky a příležitosti. Souhlasím s dny svůj volební obvod, je to městské prostředí a každý dům eh, měl eh, kotel na mazut. A to je opravdu šokující a já si myslím, že bychom měli tlačit na to, aby přenejmenším nové domy byly. Myslím si, že většina spotřebitelů vůbec ani neví, jaký to má potenciál. Že vůbec zkrátka netuší, že by to dělat mohli. Takže tady se nám naskýtá spousta příležitostí, ale nám se nedaří o nich informovat nechtějí, aby se toto dělo. A já si jenom kladu otázku, jak bychom mohli pomoci eh, toto všechno uskutečnit. Se víceméně točili kolem toho, jestli ty cíle mají být národní nebo evropské. A k mému překvapení, eh, ti lidé, kteří často eh, jsou pro, pro Evropu, Například země, která se velice rychle deindustrializuje, přichází o pracovní místa a o průmysl, orientuje se vy jste mluvil o těch ptácích, ale existuje jeden velký pták v téhle kleci a to je vláda. A Adam. Neměli bychom očekávat, že tyto vlády, které neustále kážou o těchto tématech, dají do budovám. Jsou v horším stavu, lepším stavu nebo stejném? A pane Vautersi, eh, vás bych se chtěl také zeptat. Ohledně budov mám velice jednoduchou otázku spotřebu. Vy jste se zmínil o tom, že mnoho zemí si vede velice dobře a jiné země si nevedou dobře. Já teď navrhuji, abychom dali slovo expertům na odpovědi a pokud budete mít ještě další otázky, myslím, že na ně budeme mít čas. Děkuji moc krát za otázky. Vy jste mi položili konkrétní otázku, zda mají být cíle národní nebo evropské. Já předpokládám, že hovoříte o obnovitelných zdrojích. Do roku 2020 samozřejmě máme eh, evropské, tedy národní cíle, eh, jejich součtem je evropský cíl a je škoda, že to též nemáme do roku 2030. Hlavním důvodem je, že to nevytváří dostatečnou jistotu pro investory. Ale samozřejmě proběhne proces, který zajistí, aby ať už na rok 2030 bude eh, schválen jakýkoliv evropský cíl, aby příspěvky jednotlivých zemí k tomuto cíli dávaly v součtu evropský cíl. Bude to komplikovaný proces, poběží několik let, není to ideální, ale doufejme, že se dopracujeme k něčemu, co vytvoří lepší jistotu. E, druhý bod, který s tím souvisí. Hovoříme o e, obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti, ale na druhé straně máme CO2 a skleníkové plyny. A tady je ten rámec poněkud robustnější a zajistit, aby energetická politika a klimatická politika se vzájemně posilovaly, je nesmírně důležitou součástí celkové odpovědi. A e, paní Eger už ukázala, že mnoho z těch stan. Děkuji vám. Tak já začnu Klódem. A také zareaguji na to, co říkali pánové ano, nízké ceny fosilních paliv eh, nás tvrdě postihují v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Takže mm, nám by se velice líbilo, kdybyste zkrátka zakázali v nových budovách ty mazutové kotle. Eh, předchozí vláda se o to pokoušela a nakonec to regulatorní riziko bylo příliš vysoké, takže jsme si to netroufli udělat ale kdyby v novém legislativním rámci byla alespoň nějaká pobídka, já vím, že samozřejmě nemůžete zkrátka vyhlásit zákaz, ale kdybyste nějak pobízeli členské státy, aby zakazovali mazutové kotle v nových budovách, tak by to bylo nesmírně užitečné. Poskytlo by to stabilitu a rámec pro přinejmenším ty ambicioznější vlády. A dekarbonizace průmyslu, ano, tak eh, to je dnešní velké téma. Já vedu v naší zemi iniciativu, eh, ve které podporujeme ty jaksi pionýry, kteří razí tento přístup a abych zareagovala na to, co jste říkala vy, eh, ukazuje to, že dekarbonizace nebrání průmyslové hospodářské soutěži, ale v dlouhodobém horizontu ji umožňují. Což je taky jedno z těch sdělení, které musíme šířit. Evropské cíle jsou v podstatě takový obchodní plán. Dávají nám stabilitu, dávají ji každému, kdo eh, o to má zájem a proto se domníváme, že je potřeba evropských cílů, národních a regionálních. Lidé jsou soutěživí a musí, se, musí porovnávat své úspěchy pod pomocí čísel. A pokud jde o tu hitparádu, eh, tak to není naše pořadí, ale to je to, co experti sami říkali o tom, jak vnímají pokrok ve svých zemích. Takže jsou to relativní čísla, která nezohledňují spotřebu eh, a energetickou účinnost v číslech, ale reflektují to, jak experti ve svém reálném životě vidí projev eh, nových strategií jestli existují nějaké programy, které nám ulehčují život a jestli nastává nějaký pokrok. A tyhle situace z reálného života lidí, kteří pracují ve státním sektoru nebo v průmyslu, jsou právě, vytváří to dokumentární zátěž, ale takto se dá hodnotit kvalita práce e, což je tedy poněkud obtížné téma. Ale pokud je o financování, vytváří to dokumentární zátěž, ale takto se dá hodnotit kvalita práce, Eh, což je tedy poněkud obtížné téma. Ale pokud je o financování roli, já jsem včera hovořil se sítí měst a eh, mnoho nadací se zabývá státním sektorem a tím, aby hrál vůdčí roli. Nejen, aby budovu je zkrátka potřeba je renovovat eh, zodpovědně a to tam, kde to má největší ekonomický potenciál o tom, že je třeba e, investovat do dovedností designérů a stavitelů. Já jsem byl v pondělí na e, poslední schůzi projektu metody stavby. Musíme se dopracovat k efektivnějším metodám přímo na staveništi e, což se ale také děje. Například celá stavebního týmu. Ten sektor si tedy zkrátka uvědomuje problémy, které existují. A třetí bod, který bych chtěl zdůraznit, je, že mít dopad na otázku kvalifikací a dovedností. Může tam vytvořit problémy, ale zároveň se ty dovednosti a kvalifikace dostanou modelky, protože tehdy šlo o to, jak snížit energetickou spotřebu na vytápění. Dnes potřebujeme mnohem globálnější pohled. Jaký tupy budov? Samozřejmě se to liší budovu od budovy, taky jsou rozdíly mezi Švédskem a Španělskem například, ale celkově si myslím, že potřebujeme holistický kritický pohled a na paní Ernst. Eh, děkuji, já se omlouvám, že jedno může ovlivnit druhé. Když se podívám na naši zemi, tak klimatické cíle byly opuštěny novou koalicí, která se chce teď zřídit. V podstatě moto je, že se nebude měnit nic, že se nechá uhlí a že necháme všechno tak, jak to bylo. Viděli v těch vyjednáváních. Já se chci zeptat, jestli by EU neměla daleko víc tlačit na závazné cíle, než jak dělá doteď. A za druhé se chci zeptat, já eh, jsem slyšela eh, z jedné přednášky, že už se teď potýkají s energetickou chudobou nebo s jinými formami chudoby, kde tedy například jsou takové podmínky, že některé, eh, některé eh, znevýhodněné menšiny žijí v gétech a tak dále. Chci se zeptat, jak to malo, protože konec konců je potřeba to celé ufinancovat, vytvořit pro to infrastrukturu. Konec konců i eh, v Německu jsou známé ty dýzlové rozsudky a doufám, že budou mít konsekvence. To jsem taky chtěla dodat. Děkuji, pan Turmes. Zrovna včera v těch dovednostech jsem se setkal s regionem La Loire z Francie. Chci se zeptat, jaká je realita. Jestli jde o to, že to jsou evropské programy nebo to jsou národní programy, které jsou nejlepší, aby eh, spustili tu tvorbu lepších dovedností. Zda tedy eh, stavebnický průmysl je velice lokální, což by znamenalo, že když chceme udělat něco jinak, tak bychom v příštím víceletém finančním rámci potřebovali dost peněz na to, abychom eh, spustili třeba evropské programy, které by také pomáhaly těmto regionům, jako třeba Extremadura nebo eh, i v jiných zemích, aby aby se dalo pracovat na místní úrovni na zlepšení těchto dovedností. Chci se zeptat, jaký na to máte názor. A potom druhá věc, Existuje lobby, o které se nemluví. A to je lobby vlastníků budov. Já si myslím, že to je dragi a levné peníze, kdo je v podstatě motorem spekulace v, Merlí, v Berlíně, v Asenci a jinde. jak můžeme tu lobby nabourat? Jaké máte zkušenosti v této oblasti? Já si myslím, že musíme přestat být i naivní. Co se týká automobilové politiky, máme lobby, která se nechce jsou kvalifikovaní nebo nejkvalifikovanější, aby odpověděli, aby odpověděli eh, asi ne všech pět, ale nedovedu rozhodnout, kdo by měl odpovídat. No, jako komentář eh, k oběma otázkám bych ráda řekla, že to, že to, že členské státy něco blokují na e, úrovni regionu a měst, to není nic nového, řekla bych já. Podle mých zkušeností jde o e, politiku zkrátka, má to pro vás cenu nebo ne. A v našem sektoru, včetně nás, e, se moc dlouho argumentovalo jenom ochranou klimatu. A všichni víme, že to často padá na neúrodnou půdu tyto argumenty. Ale pokud přijdete s argumenty, kterým tito lidé budou naslouchat, hospodářská soutěž, konkurence, schopnost, nebo u nás v regionu, když se změnila vláda, tak eh, najednou ty energetické eh, politiky účinnosti. To je všechno o eh, průmyslové konkurenceschopnosti, protože o to jde naší vládě a nám se podařilo zachovat skoro všechny naše programy, protože jsme zjistili, že existuje argument, který se lidem u moci líbí. A já si myslím, že o to jde. A mě to vyhovuje, protože to funguje. Takže to, co funguje pro členské státy, funguje také pro kohokoliv, kdo je neochoten cokoliv dělat. Třeba eh, asociace vlastníků budov. A těch sektorů je celá řada. Je potřeba eh, na něj jít o tamtud, kde, eh, abych tak řekla, je to bude bolet. Já nevím, zvyšující se ceny nemovitostí mohou být jeden argument, nevím, já tu problematiku moc neznám. A nakonec k tomu stavebnickému průmyslu u nás v regionu je stavebnictví naprosto lokální, není ani regionální, je to lokální, skutečně lokální, lokální. Výzvy, které u nás jsou takové, že na našich staveništích není v podstatě nikdo, kdo mluví německy, což je výzva, ale není to neřešitelné. Opět Záleží na tom, když se klient zeptá dost nahlas, tak se něco stane. Například u topenářů, kteří zcela blokovali v 90. letech obnovitelné zdroje, říkali, no to nechcete, to jsou nesmysly a tak dále. Ale podařilo se nám mobilizovat dost spotřebitelů a ve finále i topenáři to museli začít dělat, ať se jim to líbilo nebo ne. A já mám pocit, že u stavebnictví potřebujeme něco podobného. Potřebujeme tlak e, z Evropy a z národní legislativy a potřebujeme vůli zákazníků. Děkuji. Dobře, tak ještě jedna intervence, pan Wouters. Já souhlasím s tím, že u těch dovedností ve stavebnictví je naprosto, e, že, že to je většinou lokální, ale na druhou stranu si myslím, že je zde velice důležitá role Evropy. Například e, Eh, ty dovednosti v oblasti zastavěné plochy, na tom se účastnili všechny členské státy, zvyšovalo se povědomí někdy. Myslím velice důležité. Zároveň si myslím, eh, že teď máme celou řadu evropských projektů kolem těchto témat a eh, jsou projekty, které jsou užitečné pro jednotlivé státy. V zásadě si myslím, že to je sice národní problematika, ale zároveň zde máme jasnou roli, kterou může hrát Evropa, protože může stimulovat a urychlovat, usnadňovat celý tento proces. Děkuji. Co se týká otázky jednotlivých zemí, já si myslím, že zde je stále tak trochu znalostní propast. Náklady na obnovitelné zdroje se samozřejmě dramaticky snižují v posledních letech, ale přesto ne všichni si to zdánlivě uvědomují. Výrazné makroekonomické výhody vytváří to pracovní místa v Evropě a je to obecně prospěšné pro obchodní bilanci. Takže i to je něco, na co se musíme více zaměřit na úrovni evropské politiky, no, bylo by hezké, kdybychom měli nějakou cenu CO2, která by byla smysluplná. My jsme o tom hovořili, tedy eh, energetická účinnost obnovitelné zdroje, ale možná bychom o tom mohli hovořit také jako o daleko vyšším komfortu, daleko vyšší pohodě lidí, kteří v těch budovách žijí. A nakonec v Nizozemsku máme velice zajímavý eh, program, který se jmenuje Strom for Snelling, Eh, což je v podstatě industrializace eh, sektoru, z toho sektoru stavebnictví třeba nějak zajímavě zareagují. Děkuji vám mnohokrát eh, všem našim řečníkům. A teď Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, pojďme pokračovat. Řekl bych i hned, abychom nestráceli čas. Téma všichni znáte. Přeji všem hezké dopoledne. Omlouvám se, že jsem se nemohl zúčastnit eh, tohoto workshopu, který skončil před pár minutami, protože, jak víte, máme mnoho povinností na mnoha místech, nemohl jsem tu být. Zahajujeme totiž velice brzy příští trialog o obnovitelných zdrojích energie. Včera jsme začali mluvit o governance Evropské unie Řekl bych, že to byl úspěšný začátek společně s výborem Envy. Takže tak. Teď jsme tady v prostřed velkého boje za balíček čisté energie a já vám děkuji, že jste se těchto diskusí eh, zúčastnili, včetně tohoto workshopu. Je to velice důležité celá, celé to téma energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. A včera, jak si vzpomínáte, jsme měli slyšení na téma vnitřního trhu v oblasti zemního plynu a řešili jsme pozměnění směrnice. A dnes budeme v této diskusi pokračovat. Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem. Takže já bych rád řekl na úvod, nevím, jestli bych vás měl informovat eh, ohledně těch technických otázek, já nevím, 142 návrhů pozměňovacích to není moc, máme, eh, máme velice stručnou směrnici, jsou to tři stránky, asi eh, nejkratší směrnice za toto legislativní období, skutečně ne moc komplikované. Máme také návrh komise pro změnu aktuální směrnice o plynu v souladu s opakovanými žádostmi Evropského parlamentu na toto téma, protože jsme něco takového čekali. Navrhovaná revize má omezený rozsah, je to spíše technická záležitost, protože eh, širší ustanovení této směrnice již byla implementována. Nicméně tento návrh by měl být podkladem eh, pro přemostění regulační mezery, respektive různících se interpretací stávající legislativy a selektivního přístupu některých členských států a účastníků na trhu při aplikaci třetího energetického balíčku což nám dělá velké starosti. Například co se týká plynovodů přicházejících do Evropské unie. Jak zaznělo na včerejším slyšení, přicházíme při nejmenším o 9 let později, jak také eh, zaznělo od některých z vás. Nicméně nezapomínejme, že ačkoliv je vždy lepší přijít dříve než později, je přesto lepší, lepší pozdě než nikdy. Takže pojďme implementovat tyto změny bez, ža- bez dalších prodlev, tedy jakmile to bude možné. To je eh, nejdůležitější téma podle mého názoru, se kterým se dnes musíme popasovat. V návrhu zprávy jsem eh, sepsal několik málo doplňků k návrhu komise, podle mě ten návrh je vhodný, mimo jiné proto, že nebylo předloženo až tak moc pozměňovacích návrhů. E, jsem si jist, že velice rychle připravíme kompromisní pozměňovací návrhy. A dovolte mi dodat, že bychom rádi e, ty kompromisy připravili už během příštího týdne, provedeny veškeré rozpravy. Je to e, velice stručná směrnice, je to velice technické téma, já bych řekl, že během týdne to můžeme zpracovat a pak počkáme na hlasování 21. března. A je to všechno vnitřní trh. Co je trošičku problematické z mé strany, je pozice rady, protože potřebujeme Zoufale potřebujeme pozici rady v březnu, abychom mohli zahájit trialogy v dubnu. Takže potřebujeme pozici rady. To je velice důležité. Doufáme, že to stihne ještě bulharské předsednictví a že budou připraveni V rámci té práce na kompromisních návrzích je potřeba zohlednit eh, nejprve předešlé diskuse v ITRE, včetně této, výsledek konzultace se stakeholdery, kterou provedla komise, eh, zjištění na pro mne to je, milí kolegové, naprosto zásadní, tedy zohlednit vaše pozměňovací návrhy. A proto se těším na vaše názory, které z nich a proč jsou podle vašeho názoru nejdůležitější pro zlepšení posílení tohoto návrhu zprávy. Tedy teď budu... Děkuji, pane předsedo. Děkuji. <clears throat> Jako stínový zpravodaj bych rád znovu zdůraznil to, co už jsem říkal včera. I v minulosti. Myslím si, že změna této směrnice musí vstoupit v platnost co nejrychle. Pane předsedo, Předložené pozměňovací návrhy potvrzují naše znepokojení, pokud jde o negativní dopady navrhované směrnice. Proto různí europoslanci navrhují úplné odmítnutí směrnice. Frakce GUE je toho názoru, že Změny, které směrnice navrhuje, jsou nepřijatelné. Bez hodnocení dopadu, které by proběhlo v souladu s pokyny. Pro nás je nejhorší to, že tato směrnice manipuluje členskými státy, pokud jde o transakce se třetími zeměmi. Evropská komise se snaží kontrolovat dokonce i plynovody určené k vývozu zemního plynu do třetích zemí. Návrh této směrnice má za cíl odebrat členským státům jejich práva. Evropská komise místo, aby navrhovala řešení, aby přijala iniciativu a vyřešila naše energetické zásobování, tak navrhuje směrnici, která vytvoří nové problémy, a to jak pro existující plynovody, tak i pro ty nové, které jsou ve výstavbě nebo které se připravují. Jsou zde plynovody nebo budou plynovody, které budou přivádět eh, plyn do Evropské unie. A ty perspektivy, které se otevírají s tímto návrhem směrnice, nás velmi znepokojují. Pane předsedo, rád bych se obrátil také na vás, protože vy jste tedy předsedou našeho výboru a vyzývám vás k tomu, abyste na sebe vzal iniciativu a začal vyvíjet tlak na Turecko, aby skoncovalo se svými nelegálními činnostmi v exkluzivní hospodářské oblasti Kypru. Já o tom hovořím proto, že konsolidace evropského trhu se zemním plynem je dlouhodobě narušována právě Tureckem, které brání italské firmě vstoupit do exkluzivní ekonomické zóny na Kypru aby tam přispěla ke konsolidaci a upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie. Na radě už zazněla také prohlášení týkající se tohoto nelegálního počínání Turecka, nicméně Turecko pokračuje ve stejné linii. Apelujeme tedy na Evropskou komisi, aby vyzvala Turecko k ukončení těchto nezákonných kroků. A apeluji také na vás, pane předsedo, abyste postupoval stejně, protože dnes nemá opravdu smysl diskutovat o upevnění energetické bezpečnosti, když na našich hranicích máme takovéto nezákonné kroky. Druhá věc, která se ještě musí také prodiskutovat na zasedání stínových zpravodajů, je otázka kompetencí Unie. My bychom chtěli posílit kompetence Evropské komise v situaci, kdy bude možno. Co potřebujeme, a to se včera dobře ukázalo a dnes se to ukazuje také, měli bychom být skutečně hrdí na to, čeho se to je práce Jer- Buska, která nám má zajistit vyšší míru bezpečnosti při řešení budoucích krizí. Máme zde to nejultimativnější lobistka, kterou jsem v tomto výboru kdy viděl v tomto, v tomto směru. To, co teď navrhujete, to je hodně clever. O ní ultimativnější lobbystka, kterou jsem v tomto výboru kdy viděl v tomto, v tomto směru. To, co teď navrhujete, to je hodně clever. Oni, vy říkáte, že nemají být výjimky, byť tedy ty výjimky potřebujeme, abychom tu hru vyhráli. A tím pádem. A proto potřebujeme pár výjimek. Abychom politicky tuto hru mohli vyhrát. Já jsem relativně optimistický. Řekl bych, že i zde bychom měli hrát otevřenou hru. OMV, eh, BASF, kolegy v, ve východní Evropě. Dan Nica má pravdu, když si stěžuje na tu situaci v Bulharsku. Bulhaři mají pravdu, když si stěžují. Na Baltu mají pravdu, Poláci mají pravdu, když si stěžují. Konec konců je to náš úkol jako západoevropští europoslanci, abychom s tímto nesmyslem na evropském trhu s plynem konečně skoncovali. Děkuji vám. Děkuji, že vy jste ji zmínil. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal slovo. Mně připadá od vás, pane Turmesi, naprosto nepřijatelné, Eh, že chcete diskreditovat eh, největší rakouský podnik v této oblasti OMV. Dnes slaví 50 let spolupráce s Gazpromem. Pokud to teď chcete kriminalizovat eh, a říkat, že to je nějaký podnik zlano, tak to není pravda. Je to firma, která je uvedená, kotovaná na burze, je to firma s řádným corporate governance a není možné ji označovat jako gang Gazpromu. Já nejsem žádná lobbystka, Kromě toho jenom jasně říkám, že z mého úhlu pohledu, a jiní to vidí stejně, že bychom zde měli hledat politické řešení, abychom jak si odkázali nějakého ruského dodavatele do určitých mezí, to dává smysl, to je pravda, ale všichni potřebujeme, a to je nám společné, abychom zajistili co největší bezpečnost dodávek pro evropské spotřebitele, abychom měli výhodnější ceny, Abychom měli fungující trh s plynem pro e, prosazování energetické unie, to je náš cíl. Otázka je, zda těmito opatřeními tohoto cíle dosáhneme. Ano. Je jasné, že abychom jednali klidně. Ano? Pan Rubich a poprosím vás, abyste, že kdyby to tak bylo, že eh, rakouské podniky eh, spolupracovali s ruskými partnery na mapu Evropy, tak vidíme, že eh, Rakousko je spíše na jihu než na severu, než na severu. Takže nevím, co, jak to souvisí se Severním mořem a Baltem a s tím plynem, který je tak kontroverzní. To s tím přece vůbec nesouvisí. Nicméně je to pouze jste tak proti eh, této novelizaci. Obvykle zde máme zástupce komise, Eh, chtěl bych komisi poděkovat konec konců, protože třeba včera jsme zahájili v oblasti eh, trhu s energií a v oblasti toho palíčku pro čisté energie. Děkuji vám za to mnohokrát. Každé Evropské energetické forum v nich otázkách z hlediska energetické unie pro Evropskou unii. Vy nám velice pomáháte jako Evropská komise. Samozřejmě občas se neschodneme, to dobře víte. Napřed... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo a děkuji vám také za možnost eh, se vyjádřit eh, k pozměňovacím návrhům. V první řadě mi dovolte povat eh, ty jednotlivé body, konec konců už jsem to uvedl posledně. Rád bych se soustředil na jednotlivé pozměňovací návrhy, které že lituje toho, že neproběhla studie dopadu. K tomuto návrhu já bych začal tím, že podtrhnu, že komise toto pravidlo neporušujeme. Protože tento návrh nás dostává do velice specifické situace, protože komise. To se vlastně vyne všemi pozměňovacími návrhy. Tam je zásadní pozice Evropské komise, když diskutujeme o svých pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy a k návrhu komise jsou obsažen jak v pozměňovacích návrzích, tak v samotném návrhu zprávy. Dovolte, abych závěrem potrhl pár bodů. Transpozici přenést i na exkluzivní ekonomické zóny. To je nutné a zjevné, protože pokud bychom chtěli obchodovat eh, s čínskými hračkami nebo japonskými auty nebo já nevím, americkými počítači, tak je jasné, kontinentě. To je další problém. Ovšem, v rámci tohoto dáváme jednoznačně existující projekty a projekty v přípravě, obecně řečeno. Protože je jasné, že jsme připraveni implementovat toto nařízení pro celé evropské území. A z tohoto hlediska samozřejmě ale kolegové stínový zpravodajové, ještě bychom o tom měli diskutovat a také o tom, jak vyřešit určité konkrétní problémy. A včera jsme měli možnost diskutovat se zástupcem ENY, Vážení kolegové, pokud eh, dovolíte, tak já navrhnu a příští týden rozešlu našim stínovým zpravodajům pár, opravdu pár, ne mnoho, kompromisních pozměňovacích návrhů na základě vystoupeních. Eh, to, co jste tedy říkali, v podstatě jen vylepšuje nebo posiluje všechny obecné myšlenky, mém návrhu zprávy, takže na tom já tedy začnu pracovat a potom eh, budeme mít tedy ty kompromisy, ty prodiskutujeme a prosím mějte na paměti, že o naší zprávě bude deadline z naší strany a čekáme na bulharské předsednictví, až předloží současné stanovisko rady a zahájí třístraná jednání možná na začátku dubna. Na to my jsme připraveni. Takže Děkuji vám za vaši diskuzi a podporu. Je to také předmětem otázky k ústnímu zodpovězení plus usnesení, to se připravuje, takže já popr... Co parlament systematicky diskutuje o elementech a podmínkách technologie distribuované účetní knihy a blockchainu veřejnost a média se zapojila do diskuze, včetně komplikované, ale poměrně slibné a pokrokové technologii, Očekávají, že budeme mít jasný přístup. Technologické detaily jsou velmi důležité, my jsme o tom diskutovali na workshopu, ale eh, já si myslím, že se podíváme na ten nejjednodušší. Došlo k centralizaci dat, ale decentralizaci hardwaru. a teď eh, postupujeme do další fáze, která umožní uživatelům počítačů mít jak decentralizovaný hardware, tak i decentralizovaná data. to může vést, jak každý pochopí, k velkým aplikům. Ty technologie, jsou to tedy různé technologie s různými znaky, s různými charakteristikami způsobu, jak nakládat s těmito technologiemi. Nejedná se tedy pouze o blockchain a není to pouze bitcoin. My máme různých eh, sektorech, v různých kritických sektorech, například také v energetice, nebo také ve vzdělávání, novým únikům. Může to být také levný a, a věrohodný hlasovací systém. Může to být. Můžete o tom přemýšlet jako o distribuovaných databázích s kryptografickými podpisy. Pak je zde další aplikace financování inovací v Evropě. Potřebujeme také právní jistotu ohledně toho, kam se chce Evropská interoperabilitu a standardizaci. Je velmi pozbudivé, že v EFSI, v Junckerově plánu, už a neměli bychom regulovat technologii jako takovou, ale používání těchto technologií. Technologickou neutralitu a neutralitu business modelu. To jsou dva hlavní principy. Já děkuji všem stínovým spolupracovníkům za spolupráci, eh, také DG Connect eh, a dalším ředitelstvím komise. Tam jsme dostali velmi důležitý feedback také od důležitých univerzit, eh, jak v Evropě, tak ve Spojených státech a slibný s tím, že postaví Evropu do vůči pozice v nové oblasti. Třeba to bude něco takového jako USA v 90. letech. Já doufám, že Evropa bude vůdkyní v tomto směru. Děkuji, pane předsedo. Eva. Děkuji, Evo. A teď mají slovo stínkovat zpravodajce Evě Kajli za veškerou její práci na našem návrhu usnesení a na organizaci workshopu. Poslední se konal dnes ráno. Je velice dobře, abychom naslouchali různým expertům, protože tady je řeč o úplně nových technologiích a je potřeba jim správně rozumět s vynálezem internetu e, za něco, co, s čím se změní úplně všechno, zatímco někteří říkají, že je to velice jaksi e, na, na, nafouknuté. Každopádně do toho e, je vkládáno mnoho očekávání. A proto i my diskutujeme o této technologii. Mint by měl zaujmout technologicky neutrální přístup. Myslím si tedy, že tento text podporuje novou technologii, je to vyvážené usnesení a souhlasím eh, s tím, jakou má usnesení nyní podobu. Musíme diskutovat o tom, jak eh, učinit Evropu co nejpříznivějším prostředím pro inovace, jako vždycky v našem výboru, a sice, že je pro nás velmi důležité, aby existoval v Evropě regulační rámec, který by povzbuzoval i a v tuto chvíli by bylo vhodným řešením vypracovat nějaké pokyny pro členské státy, tak jak to komise udělala například, eh, příklad digitální podpisy, jestli jsou uznávané legislativami členských státech a jaké jsou například skupinové podpisy jak to s nimi je. Měny jsou nejznámější aplikací blockchainu, zejména Bitcoin. Znamená to, že někdy má technologie blockchainu trošku špatnou image z tohoto důvodu a provádějí výzkumy toho, jaké by mohly být praktické uplatnění eh, blockchainu například v dopravě, eh, komunikacích a zdravotnictví. Informovanost a abychom povzbuzovali investice a inovace a měli bychom se zamyslet nad tím, co udělat s obsahem a vítám většinu návrhů, které jsou zde obsažené. Jde o složité a těžké téma. A v těchto zprávách má pravodajka zmiňuje eh, zdravotní záznamy a katastr půdy. To je, s tím souhlasím, dalo by se to eh, rozšířit i na GDPR. Eh, má frakce se domnívá, že to není zase tak jednoduché a zajímalo by mě, jestli k tomu jste prováděli nějaké právní konzultace fyzicky, zaškrtnou políčko na fyzickém papíru, ale každopádně není na komisi, aby hodnotila, jak mají probíhat volby.